Jan, at least we need you to sit down, and, because we would like to start. Jene, kdyby aspoň ty se posadil. Měli bychom začít. Vážení kolegové, budeme muset začít. Máme toho mnoho a času málo na důležitá témata. Na dnešní dopoledne máme návrh stanoviska Jana Olbrichta o finančních pravidlech pro finanční rozpočet Evropské unie a od Evropské komise zástupce ředitele pro rozpočet. Toho bych ráda e, požádala, aby podal vysvětlení, které se e, týká toho nového rozpočtu ráda bych, aby promluvil hned po zpravodaji. Jene, vy se pustíte do uh, svého seznámení. Co? Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Za prvé bych vás chtěl informovat o tom, jak budeme pracovat, protože tady máme eh, návrh stanoviska a pokud jde o nařízení tedy Rady a parlamentu a bude se to týkat finančních pravidel platných pro roční rozpočet Unie. My jsme zvyklí na to, že to, co obvykle děláme, tak my diskutujeme o otázkách strukturálního fondu a při těchto příležitostech eh, hovoříme o tom, kolik eh, peněz budeme mít k dispozici a eh, kdo eh, tyto peníze dostane. A to jsme také dělali o finanč, při finančním výhledu. Ale pokud jde o kontrolu financování, otázku kompetencí různých institucí v oblasti hospodářství a financí, tak to všechno je regulováno jinými dokumenty. A proto Evropský parlament, i když se tím zabýval už před lety, takže říkám, že už je to po druhé, Evropský parlament se pustil do práce, aby také novelizoval ten, toto finanční nařízení. Týká se to dokumentu, který komise připravila loni a tam se objevuje celá řada důležitých otázek. Ty vznikly v komisi a také v radě. A proto bych byl rád, abyste se podívali na toto téma, i když je velmi složité, a to říkám už dopředu, a není zřejmě příliš přitažlivé když to tak mohu říci, protože se vztahuje na celou řadu přesných pravidel norem, které se týkají finančních toků a kontroly těchto toků. Paní Kressler spolu s pracovní skupinou, která již několik měsíců pracuje nad eh, dokumentem Evropské, Evropského parlamentu ale máme zde text, který je čistě legislativní a proto návrh Evropského parlamentu bude vypadat následujícím způsobem. Bude to e, celá řada pozměňovacích návrhů e, finančního nařízení. Tyto pozměňovací návrhy v současné době mohu říci, že jich existují stovky a už e, zde v našem parlamentu začala probíhat důležitá diskuse. Ta se týká toho, do jakých podrobností by se měl pouštět parlament, když připravuje svoji verzi nařízení eh, finančních, eh, o finančních pravidelech. Jak vypadá současná situace? Evropský parlament a rada by chtěli, aby toto nařízení bylo co nejobecnější abychom se nesoustředovali na podrobná ustanovení. To by chtěla rada. Evropská rada to také zopakovala při mnoha příležitostech. Nechtěla by příliš podrobně regulovat různé aspekty, nechtěla by eh, se pouštět do kompetencí různých odvětví. Paní předsedkyně, já Chápu, že poslanci mluví se svými asistenty, ale prosím, političtí poradci, eh, můžete se posadit a být tišeji, protože jinak není eh, slyšet vlastního slova. Takže já jsem vám říkal, že stanovisko eh, Evropské komise je to, že celá řada věcí by měla být regulována. ale Evropská komise nesouhlasí stoprocentně s tím, jakým způsobem postupuje zpravodaj Evropského parlamentu, protože komise si myslí, že my navrhujeme, aby v nařízení byla celá řada e, řešení, která jsou velmi podrobná, jdou do těch e, nejmenších detailů. A kromě toho, že se pouštíme do e, záležitosti odvětví. Parlament by chtěl uskutečnit mikromanagement, aby všechny detaily byly v tom nařízení eh, obsaženy. Není pochyb, dámy a pánové, že tato práce na dokumentu a paní Gressle také, když eh, vypracovává určité legislativní návrhy, že toto všechno způsobuje problémy. A nakonec musíme brát v potaz to, že Evropský parlament bude spolu rozhodovat, takže musíme mít také spolu kontrolu nad finančními otázkami. Paní zpravodajka tedy říká, že hm, se musíme pouštět do větších podrobností, komise ale eh, říká, že bychom se do detailů pouštět neměli a máme tu také radu, která chce, abychom měli ten text obecný, to znamená, abychom měli ustanovení odvětvová. Práce na tomto finančním nařízení by měla skončit eh, v prosinci letošního roku. To znamená, je to téma, které spěchá a musíme se proto pustit do práce. A myslím si, že musíme také počkat na to, až budou eh, zanalizovány všechny pozměňovací návrhy po letní pauze. Tak a teď, když se podíváme na ta finanční pravidla, ta se týkají zvláště share managementu, tedy sdíleného řízení. Týká se to zvláště regionální politiky, politiky soudržnosti, takže si myslím, že bychom se tím měli zabývat již nyní. V tomto návrhu stanoviska máte jedno ustanovení, kde stojí, že bychom se měli zabývat tedy tématem share managementu, ale v tomto případě by oblast působnosti spadala eh, do oblasti nebo do kompetencí členských států. Máte to v pozměňovacím návrhu číslo 3, je to velmi jasné ustanovení. Vypadá to tedy srozumitelně, ale když se zde říká, že když komise bude rozhodovat o rozpočtu a bude tam spolu rozhodování, takže ty členské státy se na tom také budou podílet, to je velmi důležité. Dále. Je zde celá řada e, řešení, která jsou polemická týkají se politiky soudržnosti. To je další bod, který bude obsažen v našich finančních pravidlech. Diskuse se soustředila na to, kdo bude akreditovat instituce, které budou provádět operativní, operační programy. Bylo zde hodně diskusí mezi komisí, radou a spravodajem a dohodli jsme se na tom, že v každém členském státě by měla být jedna instituce, která by poskytovala tuto akreditaci a která by byla odpovědná za vydávání akreditací a schvalování akreditací. A také by eh, dbala na to, aby eh, ty subjekty, které akreditaci dostanou, plnily své funkce. Takže kolem eh, toho se točila naše diskuse. Takže instituce, která by poskytovala akreditace, musí být na úrovni Evropské komise. Možná, že by to měla být Evropská komise, která by poskytovala akreditace všem institucím, které by poté prováděly eh, operační programy. My si uvědomujeme, že tento proces akreditace eh, je hodně eh, takový rozváčný. Týká se také provádění politiky. Takže první návrh je, aby zde byla instituce, která by poskytovala akreditace na úrovni členských států. Takže stručně řečeno, byly by za to všechno odpovědné členské státy. Kromě toho by zde existovala instituce, která by poskytovala akreditaci institucím, která by tedy poskytovala tyto služby a to by již spadalo do jiného pole působnosti. V angličtině je to trochu problematické, protože zde máme accrediting, to je instituce, která poskytuje akreditace a pak tady máme trošku jiné slovo, které se vztahuje na ty, kteří akreditace dostávají, takže tam eh, může dojít eh, k trošku ke zmatku. Dále. Instituce, které poskytují akreditace, by také měly provádět kontrolu. V té samé poprávce numer 5 znajdete... Ve stejném pozměňovacím návrhu v návrhu číslo 5 najdete celou řadu informací o odpovědnosti institucí, které získaly akreditaci. Kromě toho, tam naleznete celou řadu informací o odpovědnosti eh, těchto subjektů, těchto akreditovaných eh, institucí. Ty budou muset předkládat eh, výroční zprávy o svých nákladech a to bude platné od 1. března e, příštího roku. Hovořím o tom všem, protože e, zde v našem výboru projednáváme téma schválení řízení při různých příležitostech zde ve výborech Evropského parlamentu. Teď jsme hovořili tedy o tom, jestli můžeme postupovat rychleji, pokud jde o schvalování řízení. A zde stojí, že není možné tento proces urychlit, takže schvalování řízení by eh, se mělo provést eh, až v příštím roce. A dále zde je velmi jasná informace o tom, že k prvnímu březnu je zapotřebí už skládat účty. Dále je zde velmi významná diskuse o evropských fondech. A zde mám na mysli Management Declaration, prohlášení o řízení. Toto prohlášení musí povinně eh, předkládat akreditovaná instituce či subjekt, ten, co je odpovědný za to řízení, tak musí předkládat Management Declaration. Víte, že v Evropském parlamentu jsme hovořili o vnitrostátních prohlášeních a to ještě platí. Ale zde začíná probíhat i taková debata, která by nemusela uh, skončit nějak úspěšně. Takže zde v tomto návrhu je to Management Declaration, eh, který by měla eh, předkládat instituce eh, a bude se týkat operačních programů. V tomto pozměňovacím návrhu vidíme, že se zde objevuje tato odpovědnost akreditované instituce a také těch kteří akreditaci vystavují. A také se zde objevuje i odpovědnost komise. Když zde hovoříme o share management, je důležité, aby v rámci politiky soudržnosti jsme brali v potaz, že jakmile začne působit tato politika, tak eh, určitý subjekt musí poskytovat akreditace a musí tam tedy být tyto akreditované subjekty. Nyní ještě téma chybovosti. Koncepce přijatelného rizika chyby. Dámy a pánové, je to skutečně taková velmi technická diskuse. Víme, že když vyhodnocujeme politiku soudržnosti, tak je tam celá řada důležitých aktérů a parlamentní výbor eh, také hraje v tomto důležitou roli. A zde hovoříme vždy o eh, riziku chyby či chybovosti. Soudní dvůr říká, že přijatelná chybovost byla dříve vyšší, nyní už je nižší, ale co budeme dělat, pokud toto procento bude velmi vysoké? Musíme si uvědomit, že tato chybovost, tak to není jenom kvůli podvodům, ale existuje zde prostě možnost omylu, možnost eh, chybovat a mm, je zde určitá tolera- tolerovatelná hranice chybovosti. Takže zde je návrh, abychom sem tuto myšlenku přijatelného rizika chyby sem zahrnuli. Takže pokud bude provedena určitá činnost a uvidíme, že je zde eh, velmi vysoké riziko chyby, tak bychom eh, takovouto činnost neměli provádět. Takže to je výsledek diskuse o přijatelném riziku chyby. Účetní dvůr se také zaměřil na mezinárodní normy eh, rizika chyby a pro něj je přijatelné číslo 2%. Já si myslím, že bychom měli mít eh, toto číslo o něco vyšší. Takže, abych to schrnul, za prvé, parlament pracuje na finančních pravidlech, na legislativním textu. Za druhé, v tomto textu je celá řada uh, Um, části, které se zaměřují na nejrůznější politiky. Jedna část se zaměřuje na uh, na shared management a tam je celá řada důležitých prvků pro provádění politiky soudržnosti a kreditování a také se to týká snížení počtu institucí či subjektů. V současné době máme různé e, řídící instituce a dále máme instituce, které poskytují certifikáty. My musíme navrhnout to, aby tato certifikace se prováděla v rámci těch řídicích organizací. To znamená, místo tří institucí či subjektů v každé zemi by byly dvě. Není to revoluční změna, ale je to změna k lepšímu, takže tím by se celý proces zjednodušil. Děkuji. Your... Děkuji vám. A děkuji vám také za trpělivost. Teď bych eh, požádala eh, generálního ředitele pana Mise Žanžána, který má na zodpovědnost v komisi rozpočet požádal bych ho, jakože tady s námi, a eh, aby nám nyní eh, řekl svůj eh, komentář, pokud tedy stínový zpravodajové souhlasí, že to uděláme teď. Takže Jan řekl, že ten proces je poněkud obtížný a má své pasti. Takže prosím, pane jean jestli byste si mohl vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tak v jaké fázi toho procesu se nacházíme? Včera na Koreperu byla přijato, bylo přijato neformální stanovisko, pokud jde o vyjednávání s parlamentem. Víte, že s parlamentem musíme vyjednávat a myslím si, že během příštích týdnů se to všechno bude zrychlovat. Já si myslím, že to vše je proveditelné tak, aby toto nařízení začalo platit od 1. ledna 2012. Já doufám, že toho dosáhneme, aspoň my v komisi v to doufáme. A pracujeme velice usilovně, abychom toho dosáhli spolu s radou a s parlamentem. Mám jednu obecnou poznámku k tomu, co řekl pan zpravodaj. Je to o tom obecném vyznění. Já jsem tam zaslechl slovo mikromanagement, tedy mikrořízení. To je velmi důležitý pojem v komisi, protože rada i parlament mají určitý trend eh, kdy se snaží všechno standardizovat a e, vytvářet e, určité právní normy, které by se týkaly těch nejmenších detailů, ale to e, je ve střetu s autonomií institucí a já si myslím, že také to není dobré pro finanční a autonomii, protože když se pouštíme do detailů, do toho mikrořízení do té finanční zprávy, tak na sebe berou operativní odpovědnost a za to můžou být instituce kritizovány ehm, dalšími subjekty. Takže pokud jde o tuto kontrolu, tam musí být stanoveny hranice a přesně musela být určena odpovědnost každého. Je to také důležité, aby byla zjednodušena, zjednodušena implementace těchto textů. Protože cílem je to, že Jak víte, 23 ministrů napsalo panu zpravodaji a také radě a cílem tedy je, abychom mohli zjednodušit eh, celý tento proces. Bude to pozitivní pro všechny, aby se tak lépe dali zpravovat eh, komunitární eh, finance. Pokud jde o zprávu pana Olbrichta a o jeho návrhy, tak já bych ještě měl k tomu pár podnětů. Za prvé, obecně se nám tyto návrhy líbí. Ale abych k tomu něco podotkl, pokud jde o článek 56, to sdílené řízení, tak tam máme problém se dvěma pozměňovacími návrhy. Je to návrh číslo 4, který nahrazuje slovo may slovem shall. Paní předsedkyně. Eh, promiňte, jenom zařinku. Kolegové, já skutečně eh, všechny asistenty a politické poradce požádám, aby opustili místnost, protože my se nemůžeme věnovat našemu programu. My jsme pořád u prvního bodu a vy naprosto znemožňujete práci v této místnosti. A to se týká také Paula Kalety buďte tak laskav, protože my zde ve výboru chceme pokračovat naší práci a vy nám to znemožňujete. A já eh, se omlouvám, ale jestli toto nepřestane, tak opravdu všechny asistenty požádám, aby opustili místnost. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Takže pozměňovací návrh číslo čtyři pana Olbrichta. Tam je navrženo, aby komise povinně vyhodnocovala všechny systémy řízení a kontroly členských států. Tato povinnost by znamenala, že bychom eh, do toho museli také, nebo bychom museli použít nástrojů a prostředků, které komise prostě k dispozici nemá. My si myslíme, že eh, Kontroly, které by byly sporadické a občas by se prováděly v některých členských státech, dobrá, s tím problémy nemám, ale pokud bychom měli tyto kontroly dělat povinně všude, tak to by pro nás znamenalo velký problém. A také by se spozdilo eh, uplatňování různých programů, takže si myslíme, že je dobrá ta možnost slovíčka may, v angličtině a ne shall, eh, které by znamenalo povinnost. Druhý pozměňovací návrh, tak to je návrh číslo 3, ke kterému bych rád něco podotkl. To je povinnost členských států sankcionovat uživatele v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem. Já si myslím, že to je zcela nepodložené. My bychom chtěli, aby návrh komise byl eh, převzat, byl zachovan. Samozřejmě, pokud s tím bude souhlasit pan zpravodaj a výbor. Pokud jde o chybovost, o přijatelnou, přijatelné riziko chyby, to je velice složité téma, velice technické téma. Také zde byla celá řada návrhů, ve kterých, se nás, eh, ve kterých eh, nás žádali, abychom tedy vyhodnotili tuto situaci. Ale rád bych řekl, že eh, bychom vynaložili více na kontroly, než bychom mohli ušetřit. Ne, že bychom chtěli celá kontroly zrušit, ale tyto kontroly by měly být proporcionální. Takže to všechno se také diskutovalo v radě. Ať už jde o členské státy či radu e, a účetní dvůr, tak to je důležitý návrh. My bychom chtěli udělat e, následující. Měli bychom vyhodnotit, to riziko chyby ne v legislativním textu, ale v um, přílohách, v odvětvových dokumentech, které by byly k dispozici eh, zákonodárcům. Takže to je vše k tomuto bodu. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Vážení kolegové, prosím vás na minutku o pozornost. Já nyní navrhuji, Jene, a to je také žádost na tebe, Teď přerušíme tento bod na pořadu jednání a budeme hlasovat, protože jednat za těchto podmínek je nesmírně důležité. V debatě tady budeme pokračovat až po hlasování. Já tedy srdečně děkuji zástupci komise. Možná tady nechte jednoho ze spolupracovníků, aby se mohl vyjádřit k tomuto bodu eventuálně po hlasování, ale teď nám nezbývá nic jiného, než eh, přerušit diskusy a pustit se do hlasování. Souhlasíte s tím? Je ne? Ano? Dobře, děkuji. Vážení kolegové, my teď začneme hlasovat. Uh, right people because there are plenty of members and we, we will do a check. the machine will tell us, but also that the members they want to have. Okay. Uh, dear, dear colleagues, in particular dear... Vážení kolegové a zvláště koordinátoři, ráda bych vás požádala, abyste se přesvědčili, jestli máte všechny lidi v místnosti. My to ještě uh, zkontrolujeme elektronicky, jestli nás tady nehlasuje mnoho, ale kdybyste náhodou neměli dost lidí, tak se o to postarejte. To je první věc. Druhá věc, provedeme elektronickou kontrolu hlasovacích karet. Buďte tak hodní, vložte karty do přístrojů a zkontrolujeme stav věcí. Hlasování začíná teď. Oh we have yeah. finished? Yeah. So we have PP plus 5, socialist plus 1. I, I hope you have heard. Doufám, že jste to slyšeli. Je tady o pět členů EPP víc, ale ani socialisté nejsou zcela bez hříchu. Je tady jeden navíc. Ne, je to v pořádku, je to už je to v pořádku. Teď socialisté už uh, splňují normu, máme ještě jednoho poslance za EPP navíc. Um, just we, are following. we, oh, we, we restart, we open again. Can we, can we restart the checking? We are starting the checking. Takže začneme kontrolovat stav hlasovacího zařízení. Hlasujeme teď. Ještě hlasujeme. There's one more.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

Začneme s právou Markuse Pípera. Jak víte, to je zpráva, a Markus mě možná opraví, měli jsme tady 569 pozměňovacích návrhů, vyjednali jsme asi 30 kompromisů. Ne, máme 30 pozměňovacích návrhů a taky si asi vzpomenete, že s námi spolupracoval výbor pro zaměstnanost díky pravidlu 50 a návrhy výboru pro zaměstnanost samozřejmě budou zapracovány bez hlasování. To je tím, že tam, kde oni mají kompetenci, mají tu rozhodovací pravomoc, tam, kde nemají, bude se hlasovat. Všechno je tady asi jasné a můžeme začít. Začínáme tady hlas... návrhem 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 60. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 69. Pro, proti, zkontrolujeme 61. Díky. The two EPP je tady o dva poslance EPP víc. Takže budeme muset znovu opakovat hlasování. Prosím kolegy z EPP. Tak, teď začínáme hlasovat. Je tady stále ještě jeden poslanec EPP navíc. Mohl by někdo vytáhnout kartu z přístroje? Ne. Budeme muset znovu začít hlasovat. Začínáme hlasovat. Stále, stále ještě o jednoho poslance EPP víc. Pokud vím, EPP je proti, tak musím, sekretariát tvrdí, že musíme začít znovu, takže prosím. It's fine. It's fine now. Okay. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 24 pro, 21 proti, schváleno. 62. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, tady máme ústní pozměňovací návrh, jestli proti němu nikdo není a nikdo proti němu není, takže hlasujeme o takto pozměněném návrhu, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66 odpadá, 68, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 73, kdo je pro. Ano, Markus Pípr. Tady je chyba v hlasovacím seznamu a já bych rád doporučil, eh, aby EPP hlasovalo pro tento návrh. Pro 72, myslíte? Ne, pro 73. Lambert? Je to pravda, že už jsme odhlasovali 72? Dobře, tak je mi to jasné. Takže teď 73, jestli tomu rozumím. Že zpravodaj tedy chce prohlasovat 73. To je o sportu, je to tak? Ano, já sám jsem takový sportovně eh, zaměřený člověk, takže EPP to podpoří. Dobře, takže 73, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 74 staženo, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A musíme přejít ke druhé části 75 a budeme hlasovat pouze o druhé části 75. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A postoupíme k návrhu 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A přecházíme na kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A postoupíme ke stovce. Ne, ta odpadá. 101 odpadá. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní eh, návrh 119, kdo je pro? pro 119, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 120, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to přijato, ale zkontrolujeme 120. Hlasujeme teď. Máme zase dva poslance EPP navíc. Teď jednoho. Jeden poslanec EPP nad rámec. Takže znovu hlasujeme o 120, kolegové. Končím hlasování. A je to schváleno 24 pro, 21 proti. Eh, a 121 s ústním eh, pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 122. Kdo je pro, proti, ověříme elektronicky 122. Hlasujeme teď. Zase jeden poslanec EVP navíc. jeden poslanec EPP navíc. Musíme zopakovat hlasování, abychom nebyli obviněni z nepravostí při hlasování. Takže hlasujeme teď. Končíme hlasování. A je to přijato o jeden hlas. Takže EPP ví, co dělali. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jestli to Elizabeth chce ověřit, můžeme ověřit. Ověříme 125, teď jeden poslanec EPP zase navíc. Takže prosím jednoho poslance EPP nehlasovat. Znovu hlasujeme 125. Hlasujeme teď. 125 znovu elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. Kompromis 6. Ano. Já jsem jenom říkal kolegům, že ti lidé, kteří vlastně hlasovali teď, ma- teď, eh, aby Um, postupovali opatrně. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A přecházíme na kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 171, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto, ale rychle ověříme. 171. Jeden EPP navíc. Znovu hlasujeme o 171. Znovu se omlouvám, snad je něco s tou elektronikou. Znovu hlasujeme o návrhu 171, omlouvám se. Eh, končím hlasování. Zamítnu to. Teď 173 s ústním návrhem. Je někdo proti tomu ústnímu návrhu? Ne. Dobře, hlasujeme s pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 181, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 182, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 183 odpadá. Omlouvám se, musíme si to tady vyjasnit. Takže hlasujeme o 183, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Já bych se, já bych eh, chtěla požádat zbytek sekretariátu, aby to pečlivě kontroloval, abychom mohli postupovat. 184, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme, ano. Bylo to jasné. Dobře, bylo to jasné, takže to bylo schváleno 184. 186, kdo je pro, proti, zdržel se. Markusy je to zamítnuto. 187, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 201. Kdo je pro? 201. Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme 201, takže ověříme návrh 201, hlasujeme teď. Jeden EPP navíc. Tady je to otázka e, asi kočky nebo myši, to se budu muset podívat. Zůstaňte v týmu. prosím, aby v mezidobí někdo z politického z politických poradců to zkontroloval. My, máme, my tady máme právo mít 17 eh, poslanců EPP, včetně předsedy, takže možná jste nekontrolovali mě, možná by to bylo rychlejší. Vážení kolegové za EPP, prosím, vstaňte. Všichni ti, kdo uh, hlasují za EPP, asi to bude mnohem rychlejší. Já se omlouvám za to, že vás takhle zveřejňuji, ale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 Are we finished? Can we, can we res- tak prosím pěkně, můžeme pokračovat v hlasování, kolegové. Dobře. Takže 201 eh, elektronické hlasování, 201 zahajuji hlasování. 201 zahajuji hlasování. Končím hlasování velkou většinou schváleno. A teď, kolegové, musíme se vrátit na 176 a 177, teď jsme to prověřili a tyto pozměňovací návrhy musíme prohlasovat. Takže 176, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. A 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď pokračujeme 202, kdo je pro, 202, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. 202, zahajují hlasování. Končím hlasování. E, zamítnuto. Nyní 203, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 200. 205, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 206, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno 209 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 207 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 208 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ale 208 prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 210 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 211 pro. Ne, pardon. Omlouvám se, ten odpadá, takže 213. Kdo je pro? 213. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 215. Pro? 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 216 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je schváleno. Prověříme 216 eh, elektronicky za vyhlasování. Končím hlasování. A je to schváleno 24 hlasy proti 21. Nyní až 219. Kdo pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní 222 to, to, je, to je velmi obtížné. Kdybychom se na spletli, tak prosím dejte na vědět. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Nyní 223, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, moment, přestávka na minutku. Yes, please, monsieur Loro. Eh, prosím, máte slovo. Sur le 218. 18, Jedná se o 218, paní předsedkyně. Uh, it, it fell because 216 was adopted. Odpadla, protože jsme schválili 216. Takže 225, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 227 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 228, kdo je pro, proti, Prověříme 228 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 229 pro, proti, drželi se, myslím, že zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 231 pro, proti, tak eh, prověříme 231, elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 232, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 233, a 234 společně jsou identické. Takže tyto dva, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 238 pro, proti, zdrželi se schváleno, 239 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 240 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní kompromis 11, to je pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ano, schváleno. Nyní 253 253. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 254 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 256 do je pro? Pardon, 255. 255 do je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 256 pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto. A nyní jsme u kompromisu 12 a paní Krell nám k tomu chce něco říci. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Myslím, že se dostáváme k obtížnější části hlasování. Na hlasovacím seznámu máme zde za sebou tři kompromisní návrhy. Jednak dvanáctku zpravodaje k odstavci 21, dále 14 k odstavci 23 a 12 mé frakce k oběma těmto odstavcům 21 a 23. Já vím, že to rozhodnutí je obtížné, ale jsem přesvědčená, že pokud ty odstavce prohlasujeme jednotlivě, povede to prostě k problému, poněvadž jsou to opravdu samostatné odstavce. My jsme přišli s kompromisem, který oba dva tyto odstavce propojuje a jde mnohem dále než zpravodaj. Já bych tedy chtěl požádat, abychom nejdříve hlasovali o kompromisu 12 frakce SAD a teprve pak 12 eh, a 14 zpravodaje. Yeah. Lambert van Nistelrooy? Ne, eh, já chci říci toto, mohu-li vám vysvětlit, o co mi jde. V tomto výboru máme tradici, že dáváme zpravodajům právo navrhnout pořadí hlasování kompromisu a tak je to i v tomto případě. Čili máme tady eh, návrh Konstance Krel jako koordinátorku za socialisty a já bych navrhl, abychom hlasovali o pořadí hlasování. Eh, pane Lambre, eh, Markus Pieper se chce přihlásit do debaty. Děkuji, že také se mohu ozvat. Já si myslím jako zpravodaj, že toto pořadí hlasování je logické. K jednotlivým cílovým kategoriím, o které jde, jsme eh, připravili kompromisy, o nich budeme hlasovat. Nebudeme nic předjímat tímto hlasováním a eh, je nám taky jasné, jak chceme hlasovat já nechápu, proč bychom nyní měli měnit pořadí. Já si myslím, že obsahově se nic nezmění, pokud budeme hlasovat v tom pořadí, v jakém to zde máme, nic to nezmění na kompromisu, takže já bych doporučil, abychom se drželi současného hlasovacího seznamu, včetně pořadí pozměňovacích návrhů. Elizabeth Schroeder. Já bych chtěla také ještě upozornit na to, že při vyjednávání jsme o tom hovořili a prakticky jsme se všichni shodli na tom, že pokud tyto dva kompromisy se e, sloučí do jednoho, tak jak to je v návrhu SAD a jak to bylo i u tohoto jednání, tak e, všichni souhlasili, řekli, že skutečně tento společný kompromis pro 21 a 23 musí být hlasován nejdříve. To bylo během jednání a bylo to také schváleno jako správný postup. Takže já k tomu mohu jenom říci, že se divím, že v hlasovacím seznamu je to uvedeno opět tedy náhle v jiném pořadí. Ano, ještě eh, Nambl, eh, Lambert van Nistelrooy. Děkuji. My zde máme jasný návrh socialistických koordinátorů s podporou zelených, máme jasné stanovisko zpravodaje a EPP chce se řídit stanoviskem zpravodaje. A já si myslím, že je skutečně správné, abychom to rozhodli hlasováním. Protože my bychom tady mohli opakovat tu debatu, ale my dneska bychom skutečně spíše měli eh, měli pokračovat v debatě, eh, v hlasování, pardon. Eh, za liberály my eh, podporujeme našeho zpravodaje. Takže máme eh, jasnou situaci, výbor je rozdělen, takže navrhuji, abychom eh, se řídili pravodajem, abychom tedy hlasovali o návrhu Konstance Krell. Čili než budeme hlasovat o kompromisech, Takže bude to procedurální hlasování, jestli tomu rozumím správně, pan Van Nistelrooy říká. Paní předsedkyně, ano, jak jsem řekla, budeme hlasovat o návrhu Konstance Krelové o změně pořadí hlasování a provedeme to elektronicky, je to jasné, zahajují toto hlasování. Hlasovám, hlasujeme podporujeme nebo nepodporujeme návrh Konstance Krelové aby se nejdříve hlasovalo o socialistickém kompromisu. Jestliže e, ano, znamená podporujeme Konstanci, e, ne, znamená podporujeme zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 26 k 19. To znamená, že měníme pořadí hlasování. Což znamená, že budeme hlasovat o kompromisu 12 socialistů a demokratů k odstavcům 21 a 23 eh, a tak dále. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Takže zahajuji, zahajuji toto hlasování. Elektronicky, zahajuji elektronické hlasování, aby bylo jasno. Končím hlasování a je to 27 k 18.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 budeme hlasovat v kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno a tím se dostáváme We move to, to, 207. se dostáváme k 276. 276 to je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 277 a 8 ty nám odpadají. So we go to compromise. Dostáváme se až ke kompromisu 15, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. We move to amendment 300. A teď 302. 302. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 303. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 305 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 306 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 307 pro, proti, zdrželi se schváleno, 313 pro, proti, zdrželi se schváleno, 314 pro, proti, zdrželi se schváleno, 316 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, ale prosím, zvedejte se pořádně. 317 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 318 a 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 320 pro, proti, zdrželi se schváleno, 321 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 322, 302, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 323, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 324 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 325 pro, proti, zdrželi se schváleno, 327 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 329, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 328 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 330 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 332, 332, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 330. Vote. So we, we vote 333. 333, kdo je pro, proti, zdrž, zamítnuto 334, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16, to je pro. A ještě Konstance Král, pardon. Já k, eh, mám otázku, nevím přesně, eh, jak vypadá aktuální podobě tento kompromis. Eh, stínový zpravodaj minule řekl zpravodaji, že první věta v první části má být vyškrtnutá, poněvadž není v souladu se smlouvou. Takže mě by zajímalo, jestli je skutečně vymazaná ta první věta. První část, kde se hovoří o stabilitních kritériích, ten je zrušen. A ta druhá část, eh, eh, tedy ne, eh, je to přeformulováno, je to poněkud změkčeno formulace, ale zůstává to tam. Takže my jsme nyní u kompromisu 16. A tam ta první část, to je efektivnost eh, v případě sloučení fondu a tak dále. Tento část měla být škrtnutá, nevím, jestli tomu tak je nebo není. Um, ich sehe, dass in dieser Fassung v tomto znění to nevidím, že by to bylo změněno. Já se musím eh, zeptat svých porazů, proč to není změněno, neboť jsme se takto domluvili. Takže eh, navrhnete ústní změnu? Ano, já chci navrhnout, že toto je eh, ne poslední verze. Já bych prostě navrhl, abychom poslední větu jednoduše a prostě vyškrtli, kde jde o rušení, případně fůze. Takže první eh, větu vypustit, druhou větu nechat. Takže v kompromisu 16 máme doporučení, aby globalizační fond, to, to je na začátku toho kompromisu, a první větu škrtáme. Čili můžeme to brát jako ústní změnu. Dobře, takže 16, tak jak to změna, kdo je pro, tak to upravenou 16, kdo je proti, zdrželi se Myslím, že schváleno. Check. We... Well, Prověříme. Chcete prověřit šestnáctku? Dobře, prověříme šestnáctku tak, jak je upravená bez první věty. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ano, takže schváleno 21 hlasy proti 20. Takže teď 347, takže to je velký skok. Kdo je pro 347? Proti, zdrželi se schváleno. 349 odpadá. We go, we vote 300. A teď 350. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 351, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 352 Po změněné formě. Je někdo proti po změně? Ne. 352 změněno. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 353. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 355. Kdo je pro? 355, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 356, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 366. Kdo je pro? 366, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 367, kdo je pro? Proti? Zdržel se? 367 ověříme. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Hlasujeme teď 367. Zamítnuto, příšerně zamítnuto. Omlouvám se. 368. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 369. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 370. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 371. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elizabeth Schretter má ústní pozměňovací návrh. Ano, děkuji vám. Já mám ústní pozměňovací návrh, protože tam bylo určité obvinění, co se týče kompromisu 18. V písemné formě to bylo rozdáno a je to součástí kompromisu. Hovořilo se tam o příspěvku politiky soudržnosti k eh, Evropě, k Evropě zaměřené na výsledky a eh, aby se také vzal v úvahu udržitelný růst. Je někdo proti tomuto návrhu? Chcete, chcete něco říci nebo jste proti? Promiňte. Zpravodaj je proti, nemůžeme hlasovat. Lambert, Lambert van, van Nistelrooy. Eh, zpravodaj je proti, je to tak? tam jsou ty vlajkové lodi. EPP to odmítá, odmítá ten ústní pozměňovací návrh. Takže nemáme ústní pozměňovací návrh, takže teď e, kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 380, 300, 384. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Při... Zamítnuto. 385. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevím. 385. Ověříme. 385. Hlasujeme teď. Končíme. Zamítnuto. 386. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Zdá se, že je to přijato. Obě. Takže je to schváleno. 387 proti zamítnuto 388, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato 389, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 390, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme, 390, ověříme, 390 hlasujeme teď. Končím hlasování a zamítnuto 391, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19, kdo je pro? Kompromis 19, kdo je proti? Zdržel se, přijato. A nyní přecházíme k, čtyř, k návrhu 405. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 407, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Promiňte, znovu rychle 407, hlasujeme teď. Je to přijato. Všechny, všechny frakce pro. Dobře. Přijato. 407 přijato a teď 408. Kdo je pro? 408. Kdo je proti? Teď nevím. Ověříme 408. Zamítnuto. 409, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? 410, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 412, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 411, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 413, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 415, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato, 416, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 417, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, říká Miguel, 418, kdo je pro, proti, 418 ověříme. 418. Končím hlasování. Zamítnuto. 419. Kdo je pro? 419. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 420. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 421. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ověříme. Je třeba ověřit. 421. Kdo je pro? 421. Končím hlasování a je to přijato o jeden hlas. 422, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 424, pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 423, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Nevíte. Nevíme 423, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Stop. Zamítnuto. 425, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 426, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 427. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 428, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 429, kdo je pro, proti, zdr... ověříme 429, hlasujeme teď. Stop. Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní 441, což je ústně pozměněno. Je někdo proti ústnímu návrhu? Karima proti? Ne. Byla jsem překvapena. Vy jste vždycky jednotní, takže hlasujeme v pozměněné formě 441, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bohužel. 442, kdo je pro, Laslo? Já s politováním musím říci, že jedním eh, z důvodů, eh, proč je to odmítnuto, je délka. A dalším problém tohoto pozměňovacího návrhu je ten, že vlastně není zcela jasné. Myslím, že na plenárním zasedání se k tomu problému ještě vrátíme a teď tedy nepodávám ústní pozměňovací návrh. Takže v této formě zůstane. Dobře. Takže hlasujeme s touto informací od o 442. Kdo je pro? Proti? EPP je proti? Nevím, ehm, ověříme. 442 ověříme. Hlasujeme teď. Stop. Je to zamítnuto, ale máte tak ten mandát. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď potřebujeme chviličku, abychom si rozmysleli situaci. Which one? Okay. Yeah. We vote the first part. Yes, just a second we go. No, but this is the second part, on the first part. First okay, part. so we vote, now we go to 448 and we vote the first part. Takže nyní 448 a um, hlasujeme o první části s pozměněné ústně, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A druhá část odpadá, takže kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 461. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 462. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 463. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 465. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 464, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ověříme 464. Hlasujeme teď. Končíme hlasování. A je to zamítnuto 466. Pro, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 468 a 469 hlasujeme společně. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Říká Miguel, ale já osobně nevím, ověřím. Chci si být jistá. Hlasujeme tady o dvou návrzích 468 a 9. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Přijato. 470. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 472 nyní. Kdo je pro 472 proti? Přijato. Zdá se. Ověříme 472. Rychle ověříme. 472 hlasujeme teď. Končíme hlasování. Jsou tady lidé, kteří nehlasují, ale zdá se, že to není důležité hlasování a je to schváleno. O tři a tři lidé nehlasovali, nehlasovali. to je zvláštní. 473, kdo je pro? Proti? Buď to nezvedáte ruce, anebo zvedáte ruce mezi hlasováním, tak nevím, jak hlasujete. Takže 473 hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 474. Ne, promiňte, to odpadá, takže teď 475. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 476, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 479, kdo je pro? Proti, zdržel se, asi zamítnuto. Jestli nebude nikdo křičet a nesouhlasit, tak je to zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. A nyní kompromis 24. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis Ne, nyní přecházíme na 487. 487, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 488. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 489. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 491. devadesát jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 492, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 25, kdo je pro? Ano, už jsme tady nějak usnuli. Kompromis 25 se hlasuje odděleně, odděleně nejprve o první části, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část, kdo je pro, <clears throat> proti, zdržel se, Myslím, že je to 50-50, takže ověříme druhou část kompromisu 25. Hlasujeme teď. Končíme hlasování, je to zamítnuto. Musíme ověřit chviličku. No, we have to vote uh, 104, 141. 141. Wait, what is this? It's after 504. Uh, colleagues, after 504 you have 141. Kolegové, po teď 141. Nevím, jak vypadají vaše seznamy, ale my se musíme podívat na 141, protože to e, následuje po 504. A je to na straně 60. Takže hlasujeme o návrhu 141. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto. A teď 505. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 506, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 507, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 508, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 509, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 510, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 27, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. devatenáct, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to přijato. jedna, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. dva, Kdo je pro? proti, zdržel se, nevím, ověříme, 522, hlasujeme teď. Končíme hlasování a zamítnuto. 523, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní uh, změna 524, je někdo proti ústní změně? Ne. Hlasujeme o 524 v pozměněné formě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A potom 525 oddělené hlasování. Hlasujeme o první části 525. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A o druhé části 525. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 527. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Za EPP hlasoval jenom Lambert van, van Nistleroy. Já jsem vaší rukou počítala za 17. Takže ověříme 527 elektronicky a hlasujeme teď. A stop. Přijato. 528, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 529, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 520, 530, promiňte, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 531, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 532, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 533, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, ověříme, 534, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 535, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 536, kdo je pro, Proti? Zdržel se. Přijato. 537. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 538. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A nyní návrh 557. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 558. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 559. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 560. Kdo je pro? Proti? Ověříme 560. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Zamítnuto. Zopakujeme hlasování, protože tady hlasovalo méně lidí, než to, co máme na obrazovce. Takže znovu budeme hlasovat o 560 a autora je neznám. 560 hlasujeme teď, 44 lidí tady vůbec nehlasovalo. Takže končíme hlasování. Dobře. Něk- někteří nehlasovali, ale končíme hlasování. Zamítnuto. to. 561, 62, 563 jsou identické. Hlasujeme o všech třech najednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že je to přijato, ale ověříme elektronicky. Takže hlasujeme teď. Stop. Přijato. Pětset šedesát devět. Nyní kdo je pro? Proti? Znovu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A nyní víza. A máme návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 3, víza 1 a víza 1 jsou stejné, takže hlasujeme společně, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo čtyři, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pětka, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Šestka, kdo je pro? Proti. Myslím, že je to přijato, ale ověříme šestku a hlasujeme teď. Končíme hlasování. A je to přijato. Osmička, návrh 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti, zdržel se, myslím, že je to zamítnuto a víza 3 a desítka společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvanáctka a víza 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třináct. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Čtrnáctka. Kdo je pro? proti. Ověříme čtrnáctku, hlasujeme teď. Končím hlasování. Přijato 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní preambule číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnuto, 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 18, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 24, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 25 pro. Proti, zdržel se přijato. 27, je to tak? 27, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 28, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme 28. Konec a je to zamítnuto 29. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37, no, oddělené hlasování, hlasujeme o první části 37, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část 37, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 41, kdo je pro, proti, zdržel se. Říkají, že je to zamítnuto, ale já osobně nevím. Jak víte, jak hlasují lidé, když nezvednou o ruku? 41 oběřujeme elektronicky, hlasujeme teď. Konec hlasování. A je to přijato. 42, kdo je pro? Proti? Nevím, rychle 42, hlasujeme teď. Konec. Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevím. 48 ověříme elektronicky. Hlasujeme teď. Konec hlasování. A je to přijato. Je to tak? Ne, není to. Přijato. Potřebujeme ještě jeden hlas, takže zamítnuto. 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to odmi- zamítnuto. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 51, ne 52, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, kdo je pro, prosím, zvedejte ruce. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56, kdo je pro, Proti? Zdržel se přijato. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 58 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní zaměstnanost, víza 2 a hlasujeme o druhé části. Kdo je pro druhou část víza 2? Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Víza 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Víza 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Víza 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Víza 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. E, číslo 1. Jedničky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Druhá promiňte, eh, čtvrtá část jedničky, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky, je to část 4 návrhu 1, hlasujeme teď. Konec. Zamítnuto. Druhá část dvojky, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto promiňte, návrhy 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. A jdeme na návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel, zdržel se zamítnuto. A teď návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A není 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme dvanáctku. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Dvanáctka je zamítnuta a nyní druhá část čtrnáctky. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. A nyní jenom chviličku, než to tady zkontrolujeme. We vote Yes, 21. We vote. So we vote 21. And... Takže budeme hlasovat 21. Okay? So where is original text? I didn't, I just put it here that we should vote on the original text and if we adopt the original text then this one falls. Okay. So here there is proposal. Takže návrh je jedna dvacítka. Abychom nejdříve hlasovali první, tedy originální text, původní text, což je odstavec 39 a teď jsme ztratili mikrofon paní předsedkyně. We vote the original text of paragraph 39. Who's in favor? pořádku. Kde proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď jdeme na 21. 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. original text, then 21 is automatically? No, no we have to vote. Text is deleted. Then it's deleted, so there is no. If I would, if I mm. can. We have not only one amendment uh, Máme více než eh, jeden pozměňovací návrh, který by nahradil 39. Jestliže 22 bude eh, schválen, pak to je potom to znění odstavce. clear, we, we tak aby bylo jasné. My jsme odstavec 39 z původního textu vyškrtli. To byl výsledek toho vašeho odmítnutí, toho hlasování. Máme tři možnosti eh, k obsahu, vyjádřit se obsahu IS, ESF. První je originál, druhý je jedna dvacítka a třetí možnost je 22. My jsme zrušili originál, eh, teď 21 musíme hlasovat a poté 22, z toho bude výsledek. A jestliže někoho zajímá, jaký je obsah ESF, pak by měl hlasovat pro 22. Takže teď je to jasné, 39.21 a teď budeme, teď se dostáváme k 2A20C. Hlasujeme, kdo je pro, proti. Myslím, že zamítnu to, ale prověříme. Takže 22 zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Takže se dostáváme Budeme hlasovat o první části 24. Ne, pardon. Odpadá. This text falls. So it's only a part of this text which we are So we go to the second. Takže druhý návrh 24C a budeme hlasovat o poslední části. Takže odpadá všechno, kromě poslední části. Je to jasné, můžeme hlasovat, kdo je pro? Prosím, zvedněte dobře proti. Zamítnuto. Nyní 223 budeme hlasovat, ten jsme přeskočili, kdo je pro 23, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 25, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak, teď prověříme. Ano, budeme hlasovat 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní eh, návrhy eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jednička pro, proti, Eh, schváleno dvoj, pardon, nyní čtyřka pro, proti, drželi se zamítnuto, tak musíme prověřit 51. Uh, Nyní druhá část šestky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devět pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Deset pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní ženský výbor. E, Recital A pro, proti, zdrželi se zamítnuto, B pro, proti, zdrželi se zamítnuto, C pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, D pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, E pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, F pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, G pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, a nyní jednička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zamítnuto. Tak eh, ne, čtyřku musíme prověřit. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Zamítnu sedmička pro, proti, zdrželi se. zamítnu to osmička pro, proti, zdrželi se. zamítnu to devítka pro, proti, zdrželi se. zamítnu to desítka pro, proti, zdrželi se. zamítnu to dvanáctka pro, proti, zdrželi se. zamítnu to třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, eh, Lambete, nevím, já, eh, jestli, jestli ti rozumějí tvoji kolegové v pořádku. Eh, já, já omlouvám se, měl to být palec dolů. Takže 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Závěrečné hlasování. Elektronicky zahájí toto hlasování. Končím eh, hlasování. Eh, Přijazo většinou 31 hlasů. Blahopřeje zpravodaji. A nyní budeme hlasovat další bod a to je eh, zpráva pana Odřika Vlasáka. Měli jsme tam 100 pozměňovacích návrhů a máme z nich 7 kompromisů, takže prosím, eh, začneme hlasování. 19. Kde pro? Proti? Drželi se schváleno. 20 pro? Proti? Drželi se schváleno. 21 pro? Proti? Drželi se schváleno. 22 pro? proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 se změnou ústní, je někdo proti ústní změně? Ne, takže hlasujeme 24, kdo je pro, 2, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 ne, 28 pouze druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 35 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ne, 36 pro? Proti? Ještě jednou 36 pro, proti, prověříme elektronicky, já myslím, že to bylo schváleno, ale prověříme, zahájí hlasování, končím hlasování. No, tak eh, vidíte, je to jasný výsledek. Kdybyste zvedali ruce pořádně, bylo by to lepší. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39, 39 odpadá. A máme tady ústní změnu. Je někdo proti této ústní změně? Ne. Takže kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 na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 zdrželi, proti, zdrželi se schváleno, šestka pro, proti, zdrželi se schváleno, 62 e, s ústní změnou, takže kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 65, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, prověříme 66, zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, proti ještě jednou, nikdo. Schváleno tedy, komprom, pardon, 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se schváleno, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno, 80 pro, proti, zdrželi se schváleno, 81 s ústní změnou, má někdo něco proti ní, nemá, takže 81 pro, pro 81 pro, proti, prověříme elektronicky jistou ústní změnou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se schváleno, 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 se změnou ústní, má někdo něco proti ní? Ne, takže kdo je pro 86 takto upravenou, proti, zdrželi se schváleno, 87 pod, na dvě části, první část to je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, 88 pro, proti, zdrželi se schváleno, 89 pro, proti, Prověříme 89, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se schváleno, 97 pro, proti, zdrželi se schváleno, 98 pro, proti, zdrželi se schváleno, 99 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100 pro, proti, zdrželi se, ne, prověříme stovka. Takže So no, Close, it's rejected. Takže zamítnuto 101 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, paní Macony? There is a, uh, a uh, uh, request from the interpreter. There is Eh, za eh, předsednickým stolem je mobilní telefon, který konstantně eh, silně ruší příjem. Tlumočníci žádají, aby ho někdo vypnul. Okay, where, where are we? Sorry. 102 please. 102. Of course it's mine. language. I have some weaknesses as well, so I, I can't be perfect. So you didn't tell me. I'm sorry for telling me only now which, which one was... Já se omlouvám, že to mi tak pozdě. 102 pro. 102 pro. Proti zdrželi se schváleno. 103 pro. Proti zdrželi se schváleno. Nyní výzaz. Dvě pro proti, zdrželi se schváleno, jednička pro, pro, zdrželi se schváleno, recitály, čtyřka, čtyřka pro, pardon, ještě prověříme, We are checking on, on recital. Takže eh, recital 4. Kdo je pro? čtyřka proti, zdrželi se schváleno, šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. K pozměňovacím návrhu 5, eh, k Ačku, jste sekretariát musel změnit pořadí, takže ta větší část je první část nyní a ta druhá část je ta méně důležitá. Ta, ta druhá část je právně jasná, takže budeme hlasovat nejdříve takže o té první části uh, eh, URS, začíná to URS, o tom hlasujeme jako první. Kdo je pro? URS. Kdo je proti? zdrželi se schváleno. A nyní legally clear, ta druhá část je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto devět pro, proti, myslím, že schváleno. Ano, prověříme. Takže devítka, hlasujte prosím elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Není desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, jedenáct pro, ne, jedenáct odpadá, až třináct, není třináct pro, proti, zdrželi se schváleno 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, proti, myslím, že schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno 17 pro, proti, zdrželi se schváleno 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní dopravní výbor Recital A pro, proti, zdrželi se zamítnuto. B pro, proti, zdrželi se zamítnuto. C s ústní změnou paní Deli, nikdo není proti ústní změně, takže C pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, pětka pro, ne, pardon, ta odpadá, šestka, šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, ne, pardon, ta odpadá. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti,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 Eh, elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. Eh, je to téměř jedno. Značné blahopřejeme Oldřichovi, eh, který tady bohužel dnes není, ale je omluven. Nyní máme zprávu o e, produkcech, kteří jsou osvobozené, o které jsou osvobozené od námořní daně nebo e, požívají snížené daně. Můžeme hlasovat o, tomto, o této zprávě. Sorry. We, vote. There's only one, one vote. There's no amendment. Je to bez pozměňovacích návrhů, ale budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji toto hlasování o zprávě Eh, o zprávě Eli Horou. Tak, eh, zahajuji hlasování. And it close and it's... Končím hlasování a řeknu vlastně schváleno. Také blahopřejeme. A teď další zpráva Eliora, což je jsou zvláštní opatření v oblasti zemědělství pro prostě nejvzdálenějších regionů a tady také musíme začít hnedka. Sedmnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71, pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 10, pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. No tak můžeme to prověřit samozřejmě, kompromis 10 prověříme. E schváleno. Kompromis 11. No, no, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, pozněvací návrh 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 pro, proti, zdrželi se schváleno, 22 pro, s ústní změnou má někdo proti ústní změně nemá, takže 22, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, prověříme 79. Close. Končím hlasování, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 s ústní změnou, nemá nikdo nic proti, takže pro, proti, zdrželi se schváleno 80 pro, proti, zdrželi se schváleno 81 pro, 81 pro, proti, zdrželi se schváleno 26 s ústní změnou, nemá nikdo nic proti, pro, proti, zdrželi se schváleno 27 s ústní změnou, nemá nikdo nic proti, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti,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 proti, zdrželi se schváleno, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 95 po částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se to, 96 pro, pro, proti, prověříme elektronicky 96, hlasujte prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 s ústní změnou nemá nikdo nic proti, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se schváleno. Stovka pro, proti, zdrželi se, schváleno 101 pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky 101, hlasujte prosím. Zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno 41 pro, proti zdrželi se schváleno 42 pro, proti zdrželi se schváleno 43 pro, proti zdrželi se schváleno 44 pro, proti zdrželi se schváleno 103 pro, proti zdrželi se schváleno 45 pro, proti zdrželi se schváleno kompromis 21 pro, proti zdrželi se schváleno 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 pro, proti, zdrželi se schváleno, 100, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, ne, recitál ne, až 111 pro, 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní eh, citations jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní recitály, kompromis 1, 2 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, šestka pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 68 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní závěrečné hlasování, elektronicky zahajují hlasování. Pomalu končím hlasování ještě ne. A prakticky je to jedno vlastně, takže přeje. Děkuji vám. Which is the dear coordinators a clear proof that we should... Takže koordinátoři, myslím, že bychom měli dávat kolegům více zpráv. A přistupujeme k dalšímu hlasování. Lasio Surian. It should be also a simple vote, I hope. Mělo by to být jednoduché a krátké. Připraveni. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Dva pro, proti, zdrželi se schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní desítka, split vote, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno. E, elektronicky desítka, druhá část, hlasujte, prosím. The vote should be closed. Wow. E, takže e, konec hlasování a zamítnu to jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, dvanáct pro, proti, zdrželi se schváleno, třináct pro, proti, zdrželi se schváleno, závěrečné hlasování o celé zprávě, takto upravené, zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Ne, ještě nekončím hlasování. takže kdo to nestihl, tak eh, to můžeme připočíst. Takže to je všechno a dostáváme se k poslednímu bodu na našem programu. Ah, yeah. And we will go on the discussion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 Možná si budete pamatovat, že jsme nedokončili debatu o eh, stanovisku eh, Jana Olbrichta o finančním nařízení, ale to je velice důležitá věc, takže prosím vás. Promiňte, ale toto je důležité ne, nemluvím důležité věci často, ale tentokrát právě ano. My jsme ještě nedokončili debatu o zprávě Jana Olbrichta o finančním nařízení, což je velice důležité pro naši budoucí politiku. Takže já dnes navrhuji, abychom si stanovili 30. květen jako termín pro podávání, eh, podávání pozměňovacích návrhů. 30. května v poledne, ale budeme o tom se ještě prodiskutovat, až se sejdeme příště. Teď momentálně nemáme jiné řešení. Ale mohli bychom třeba se dohodnout, že eh, prostě příště budeme mít otevřenou diskusi s Janem, poněvadž ta diskuse musí proběhnout. Já si myslím, že ti, které to zajímá, tak eh, možná by se se mnou měli spojit. Dobře, takže termín podávání pozměňovacích návrhů 30. květen a jinak, kdo potřebuje se sejít s Janem, tak prosím eh, se domluvte přímo s ním. Takže toto je naše shoda. Děkuji vám. Eh, je tady ještě někdo z komise z DG Budget? Možná, že bychom také eh, pozbudili komisi, aby se zúčastnila takového setkání s Janem, aby měla tady k dispozici všechny informace. Eh, my teď máme před sebou slyšení, pouze máme na to jednu hodinu a je to velice důležité slyšení. Můžete se prosím posadit. Já doufám, že experti jsou mezi námi. Já bych je chtěla přivítat. A budeme tady mít pět expertů. A sice budeme se zabývat politikou soudržnosti eh, s mechanismy, které budou více zaměřené na výsledky a výkon. A já bych nyní požádala eh, naše experty, aby byli co nejstručnější, tak aby se dostalo na všechny a abychom potom ještě mohli debatovat. Takže jako první pan Bert Perrin, nezávislý konzultant z Mezinárodní organizace pro kooperaci a vyhodnocování a generální tajemník evaluační společnosti. Máte slovo, pane. Já se obávám, že pan Perín ani nezaslechl, že jsem mu dala slovo. Je potřeba zahájit slyšení, dávám slovo panu Perinovi a žádám řečníky, aby byli maximálně struční, aby ještě zbyl čas na otázky a debatu. Slyšení může začít. Dobrý den, je mě slyšet? Děkuji vám budu co nejstručnější. Já budu hovořit o hlavních eh, charakteristikách skutečné orientace na výsledky a odliším je od orientace na ukazatele. Nejprve si povíme o eh, limitacích, eh, ukazatelích a o tom, jak je možné se vyhnout zneužívání. Jistě všichni si vzpomínáte na ekologickou katastrofu výbuchu nárobné plošině v Mexiku. Loni asi největší ekologická havárie v dějinách lidstva. Eh, primární odpovědnost eh, měla ta ropná společnost, ale ve své výroční zprávě píší, že bez ohledu na tragické ztráty na životech jsme dosáhli dobrého statistického výsledku, co se týče, eh, co se týče bezpečnosti provozu podle eh, příslušných norem, které používáme a vedoucí pracovníci dostali obrovské brémie eh, za dobrý výkon v oblasti bezpečnosti, což je samozřejmě něco, co zcela postrádá jakýkoliv smysl. Takže ukazatele mohou zkreslovat výkonnost tím či oním směrem a tak často dochází k tomu, že se eh, vlastně eh, pracuje na vylepšení indikátorů, ne na reality. A tak eh, víme i, že některých třeba eh, nemocnicích eh, dávají přednost tomu léčit pacienty s drobnými problémy, než eh, aby jich mohli vyléčit více, než pacientů s závažnými problémy, který vyléčí méně a tím si vylepší výsledky. A také, také by v některých organizacích, které se starají o postižené lidi, se radši obdobně starají o méně postižené než o, výbec, o, o více postižené zase aby mohli vykázat eh, více očkrtnutých čárek. Takže samozřejmě jistě, že politika soudržnosti netrpí takovými neduhy jako ta ropná společnost, ale eh, vlastně ku příkladu podívejme se na eh, počty zaměstnaných lidí. Počítáme zaměstnání jako zaměstnání, které je slušně placené, kde jsou lidé spokojeni. Právě tak, ale jako zaměstnání se počítá takové, které trvá jenom několik dní a je placené eh, mizerně. A eh, máme rozdíl mezi úspěšnými podnikateli a mezi eh, takovými vydřiduchy, kterým jde akorát o rýžování peněz. Takže také máme podobný rozdíl mezi kvalifikačním školením, které na jednu stranu může Um, trvat 6 měsíců a poskytne odpovídající dovednosti, um, moderní uh, dovednosti, které jsou uplatnitelné v budoucnu, na rozdíl od školení, které trvá několik hodin a nepřinese nic. Takže chci poukázat na to, že ukazatel vám nikdy neposkytne úplný obrázek o realizace. Je to trošku něco, jako když námořníci se plavili podle hvězd. A z ukazatelů často vyplývají spíše otázky než odpovědi a proto je potřeba použít i jiné zdroje eh, informací. A to je asi to hlavní, co chci říci, že ukazatele lze, eh, jak si prostě se nabízí i ke zneužívání a zvláště to platí i eh, v oblasti financí a plnění cílů. Často se vyhýbáme programů, které, eh, kterým vlastně jde o cíle a spíše se eh, zabýváme opravdu očkrtáváním čárek, než abychom něco skutečně eh, zlepšili, což není v souladu tedy s politikou zaměřenou na výsledky. Takže co to vlastně je skutečná orientace na výsledky? A já podporuji používání přístupu zaměřeného na výsledky právě v politice eh, soudržnosti. Eh, komise, eh, tento výbor a příslušná ředitelství se tím zabývají a proto je důležité, abychom to nastavili správně. Orientace na výsledky znamená, že všechny aspekty systému, všechny úrovně řízení jsou orientovány na výsledky, abychom se vyhnuli zmatení výsledků mezi řízením zaměřením na výsledky a řízením zaměřeným na pouhé měření. Často se vedoucí pracovníci zabývají pouze měřením výsledků a ne těmi výsledky, výsledky samotnými. Tady je kniha o tom, jak funguje odpovědnost a hovoří se tam o otázkách a odpovědí, které na ně nalezli mnozí auditoři a podobní autoři po celé Evropě, potřebujeme vizi odpovědnosti, která by byla vhodnější pro 21. století, která reflektuje změny v povaze veřejné služby a dobré zprávy. Píše se tady, že tradiční přístupy k odpovědnosti vlastně vznikly jenom na sledování vstupů, jako jsou peníze, což je samozřejmě dobré pro účetnictví, ale není to tak důležité pro měření výsledků, které nejbývají hned na první pohled zřetelné a zvláštěné v politice náročného prostředí. Tato kniha nabízí novou vizi eh, odpovědnosti kde je potřeba prokázat tu orientaci na výsledky a učit se a ochotu učit se z chyb. Je potřeba prokázat, že umíme odpovědět i na složité otázky, identifikovat problémy, používat smysluplně hodnocení a nebát se i riskantních kroků. Nejsem jistě prvním, kdo si všimne, že komise eh, je kritizována za to, že se orientuje spíše na dodržování pravidel než na dosahování výsledků. Systém orientace na výsledky eh, se těžko uplatňuje v takto náročném prostředí a i hodnocení zde hraje velice důležitou úlohu. Jak tedy prakticky přijít nebo se dobrat k nějakému eh, lepšímu eh, systému. Toto je zajímavý dokument, který používá Světová banka a i jiné velké organizace. Hovoří se tam o tom, že přístup orientovaný na výsledky představuje zcela nový způsob podnikání, myšlení, řízení a vůbec činností, týká se všech úrovní systému a vyžaduje značnou změnu v orientaci a vlastně i v kultuře. A je potřeba, aby i nejvyšší vrstvy vedení, řízení a i státních úředníků, veřejných činitelů eh, brali tuto orientaci vážně. Musíme také dosáhnout, aby byla brána vážně ze spoda nahoru. Nejde, nelze si myslet, že výsledky se dostaví pouze, když si je vezmou za své nejvyšší vrstvy řízení a vedení. A hovoří se tam i také o potřebě Mm, zácviků, školení, poskytování podpory. A co je asi nejdůležitější, je potřeba postupovat strategicky tak, aby to, co děláme, odpovídalo celkové strategii politiky, eh, politiky soudržnosti. Já jsem zde neřekl nic eh, revolučního, všechno to vychází ze základních zásad Um, řízení lidí, řízení obecně. Je také potřeba hodnotit s vědomím, že monitoring nám umožní zjistit, jestli postupujeme dobře podle plánu, ale ne vždy se z monitoringu pouze dozvíme, jestli také dosahujeme odpovídajících výsledků. Hodnocení nám naopak může eh, poskytnout mnohem Eh, věcnější a důležitější informace o kvalitě dosahovaných výsledků. Může nás také upozornit na nečekané a nezamýšlené výsledky a důsledky, což také bývá důležité, a také nám pomůže se podívat do budoucnosti a konstruktivně se eh, třeba i poučit z chyb, jak to bude možné v budoucnu dělat lépe. Existuje řada přístupů, které zvládnou to složité prostředí, které jsem se snažil popsat, tak jak je to právě v oblasti politiky soudržnosti. Chci pochválit úsilí eh, o zavedení politiky zaměřené na výsledky. To, je to opravdu důležité a vyžaduje to především změnu eh, myšlení Tolik ode mě a rád potom odpovím na otázky. Uh, Děkuji a předcházíme k profesoru doktoru Gerhardovi. Gerhardovi Untýdové, který je ředitelem Kefry, to je eh, Společnost pro finanční a regionální analýzy. Eh, takže záleží na vás, jak to udělat, ale bylo by dobré, kdybyste ponechali také určitou chvíli pro eh, odpovědi. Děkuji vám za pozvání. Otázka dalšího vývoje systému založeného na sledování cílu a výkonnosti v eh, politice soudržnosti EU, to je velice důležitá otázka a e, docházíme k ní tedy po 20 letech provozování politiky soudržnosti a proč vlastně se to tady objevuje. E, no, to nemůžeme rozebírat nějak podrobně, ale otázka tedy je, e, co by takovýto systém měl ukazovat. Jde o to, aby se prokázalo, že zamýšlené politiky efektivně a účinně dosahují cílů. A to je o to důležitější v době, kdy všechny členské země jsou vystaveny politickým tlakům, k škrtům v některých sociálních politikách a zároveň ke zvyšování daní. Je tedy naprosto nezbytné, aby evropská politika soudržnosti na vysoké úrovni opravdu přinášela odpovídající výsledky. Proč hovoříme o implementaci takového systému právě dnes? Protože přímé důkazy vyplývající z vědeckých studií jsou poměrně mizerné, pokud se týče pozitivní návratnosti investic. Ne tedy, že by se nestavěly silnice nebo nevzdělávali se lidé, ale ta návratnost eh, v, řekněme, v podobě růstu nebo příjmu, tak to je skutečně poměrně slabé. Často je ten výsledek přímo nulový. Čili to znamená, že tady máme co dočinění s, problému, s problémem, který zní, že eh, je třeba vliv politiky soudržnosti vyjádřit nějakým způsobem národohospodářským. Existuje tady řada komplikujících a složitých faktorů, a které možná také brání v tomu, abychom byli schopni měřit pozitivní vlivy. Za prvé je to vysoká komplexita systému a navíc cíle té soudržnosti se poněkud mění, což znamená, že máme pole působnosti a způsob eh, uplatňování politiky, který je těžko měřitelný. Druhá věc je ekonomický pohled. Eh, my v podstatě nevíme pořádně, co to je ten regionální rozvoj. Teoretická debata se rozvíjí poměrně rychle, ale máme poměrně málo spolehlivých empirických výsledků, na jejich základě eh, bychom eh, mohli říct, že skutečně je takový a takový vývoj a takové a takové faktory ho ovlivňují. Eh, velice komplikujícím eh, faktorem je situace kontrafaktická, tedy co by se stalo nebýt strukturálních fondů. Eh, prostě je nejdříve třeba definovat kontrafaktickou situaci, čili to je, a co to je? Je to situace, kdy se na to to nevykládá vůbec nic, nebo kdy jsou tyto prostředky nahrazeny něčím jiným, to, to nevíme. Prostě toto není dořešeno. Máme tady celou řadu problémů, které stojí v cestě tomu, abychom krátkodobě byli schopni předložit návrhy, pardon, předložit výsledky, které eh, prostě popíšou něco víc, než kolik to všechno stálo. K použitým metodám. Možná na rozdíl od obvyklých postupů já rozlišuji mezi úrovněmi, na níž se programy realizují. Makromodely potřebují také národohospodářskou úroveň nebo úroveň eh, celoevropskou a my tady máme eh, takový model, který jsme spolu s jeskými kolegy eh, vyvinuli. Dále tady máme modely eh, opřené o teorii růstu a to opět se může používat na členské země nebo na celou EU a opět i zde jsou výhody i nevýhody. Tady nebudu rozebírat. I zde, pokud má jít o jednotlivé programy nebo jednotlivá opatření, je třeba zavést jiné metody. A my teď už máme poměrně dlouhou celou řadu různých metod, například takzvaný matching tady máme. Ovšem to je všechno náročné na data, na provádění interview s realizátory, s administrátory, s příjemci peněz a důležitý, důležitý pro nás také monitoring eh, realizace. Jenomže monitoring interview a matching, to nám pořád ještě nic neřekne o účinnosti či efektivnosti strukturální politiky EU, ale vždy to vypovídá maximálně o jednotlivém opatření, jehož pomocí se eh, tento program spolufinancuje. Pokud chcete říci něco celkově o strukturální politice EU, je třeba mít mix nástrojů, makromodely, mikromodely, interview a tak dále. Čili eh, jedna jediná metoda to nikdy nevystihne. To mě vede k politickému cyklu, který se stává z šesti kroků. Identifikace problému, pak eh, zásahový systém je navržen, stanoví se cíle, pak v bodě 4 je implementace, pak je kontrola konzistentnosti a účinnosti zásahu, no a pak závěry. Bo číslo 5. U systému, který se zabývá účinností, tak ten se tím zabývá přímo, ale musí se opírat o body 2, 3 a 4, neboť tam se stanoví, jak a kde se má zasahovat. Eh, cíle eh, od cílu se odvozují ukazatele a metody analýzy. No a v systému, chceme posilovat orientaci na účinnost, identifikace problémů a e, opatření a zásahů e, je daleko důležitější nyní, než bylo dřív. Čili toto je definice založená na intervenční logice. Definice jednotlivých cílů, to je obtížná věc a jejich měření je ještě těžší. Já to nebudu jednotlivě rozebírat, abych nespotřeboval všechen čas. Platí nicméně to, že dosud v podstatě nemáme srovnatelná data mezi členskými zeměmi. A veškeré faktory, které jsou proměnné vedoucí k cílům, jsou ovlivněny externími faktory, které jsou v každé zemi jiné. Pokud eh, se podíváme, jak by mohl vypadat ten systém, a to je z jednoho dokumentu komise z nedávné doby, takže tady ten politický cyklus eh, zobrazen zleva doprava, Eh, vlevo tam jsou potřeby, priority, eh, realizace, a skutečné výsledky a měření eh, těchto skutečných výsledků. No a vpravo pak máme takový kaslíček, ve kterém je napsáno ostatní faktory. No a tyto další faktory, které také mají svůj vliv, tak obvykle jsou tedy dominující, dominantní. To je v podstatě něco, co bychom eh, řekli, eh, něco, čemu rozumí pouze insidři. Eh, čili toto je reálné zobrazení. Ty další či ostatní faktory, ty jsou naprosto rozhodující. Čili to je de facto vývoj hospodářský třeba během finanční krize, no, hospodářské Eh, politické faktory a ty dokázali eh, eh, rozbít dílo, které se budovalo po desítky let a to skutečně ovlivňuje efektivnost evropských strukturálních fondů. Čili jaké jsou z toho vyplývající důsledky a závěry? Měření účinnosti či výkonnosti je nesmírně obtížné a vždy je třeba tyto dvě věci rozlišovat. Čili vliv eh, intervencí strukturálních fondů na jedné straně a, a ostatní faktory na druhé straně. To znamená, že účinnost eh, opatření může být narušena nebo zcela zničena jinými faktory a výsledky potom eh, mohou být naprosto falešné. Jednoduché výsledky očekávaných a skutečných výsledků tady v podstatě nejsou možné. To je prostě nelze provést. Nemůžeme srovnávat dva body někde v průběhu času, aniž bychom eh, kontrolovali vliv těch ostatních faktorů. A důležité je také toto. Krátkodobě eh, mnohé efekty strukturálních fondů vůbec nejsou patrné. Tady jde hlavně o eh, realizaci Eh, nikoli o eh, výsledky. Můžeme hovořit třeba o nějakých eh, programech, které podporují výzkum a vývoj. Ano, něco se děje, to víme, ale jestli to bude mít nějaké mm, patenty, výrobky na výstupu, to se ukáže mnohem později. Což znamená, že ty, ta výsledková data jsou k dispozici vždy s velkým spožděním na, na regionální úrovni. Jsou to tak dva, tři roky aspoň. Čili takovýto systém, jeho implementace je nesmírně obtížná, ale já si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom na tom pracovali dál. V zásadě ovšem je třeba brát v úvahu ty problémy, které mohou vzniknout. To vede k tomu, že vítáme to, že jsme se vydali právě tím směrem eh, k systému eh, více zaměřenému na výsledky. Není to žádná radikální změna, je to prostě eh, běžný směr vývoje stávajícího systému. Jak už bylo řečeno, je důležité, abychom měli v patrnosti eh, problémy, eh, opatření a tak dále, eh, protože můžeme mít, když se budeme soustředovat jenom na ty cíle, tak jednoduše prostě můžeme utratit spoustu peněz a bude to zbytečné. Takže je třeba být velice opatrní při definici cílových proměnných. A to znamená, že vyhodnocování musí být daleko rigoroznější, semena na mikroúrovně, poněvadž ten přístup, ten kontrafaktický, ten je určitě správný. Na makroúrovni se to dělá běžně, tam to ani nějak ani nejde. A abychom měli vypovídající výsledky, potřebujeme tady obě metody. tvrzení, že tady existuje prodlení mezi zveřejněním indikátorů účinnosti a implementací vede k tomu, že v prováděcí fázi strukturálních fondů se soustředíme daleko více na implementaci opatření, a měli bychom se soustředovat více na výsledky než na účinnost. Proč? Protože strukturální politika je tady od toho, aby měla dlouhodobé účinky a nikoli, aby vedla ke krátkodobým zásahům eh, eh, v rámci národního hospodářství. A samozřejmě, že vyhodnotit to všechno můžete teprve, pokud eh, počkáte dostatečně dlouho, aby bylo možné toto vyhodnocovat. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dám slovo prvnímu člověku z praxe, paní Elena Taliány, eh, eh, zastupuje organizaci z Emilia Romana z regionu, tedy přímo z Itálie. Dám slovo. Děkuji. Děkuji. Tak já jsem si vyslechla to, co řekl pan profesor, můj předřečník, a on se právě vyjádřil o tom, že soudržnost je velmi komplikované téma. Já nebudu mluvit stejnými slovy, protože eh, nemám proto ty potřebné kvality, ale souhlasím s tou komplexností. A tato politika má také přidanou hodnotu. Má jasně stanovený cíl, a je relativistická. To znamená, že pomocí této politiky chceme zaručit to, že zde bude překlenuta určitá propast mezi regiony. Je to přidaná hodnota, která se také týká té územní soudržnosti protože takovým způsobem tato politika soudržnosti získala ještě ten územní rozměr. My zde o tom diskutujeme a probírá se to na všech úrovních. Pokud jde o to, jaké možnosti má komise, tak komise Komisi jde o achievement, tedy o dosažení něčeho a také se zaměřuje na vyhodnocování a kontrolu e, této politiky. Je to založeno na také právu. Ale víme, že výsledky nejsou příliš uspokojivé, to všichni víme. Eh, ta data, která máme k dispozici, jsou také ucel, nejsou ucelená a nejsou dostatečně kvalitní. Návrh, který v současné době máme, komise předložila vlastní balíček, tak tento návrh je založen na této koncepci, to znamená na přístupu, který by byl založen na místním vývoji, aby se tak zvýšila účinnost a snížila sociální vyloučenost. Sociální soudržnost je považována za ideální základ pro kvalitativní skok v programování ale vyžaduje také provedení základních reform. Takže se provede menší vyhodnocení, aby tak byl ten záměr zacílen na ten správný úkol, aby tak vše bylo velmi výkonné a kvalitní. Samozřejmě je tady ta překážka, že zde nemáme správné vyhodnocení, potom orgány nemohou přijímat správné rozhodnutí, pokud to vyhodnocení je. Mí předřečníci již mluvili o jistém řešení, ale můžeme také hovořit o eh, tom, že musíme na věc nahlížet eh, v kontextu. To je logické a vhodné. Máme zde politickou možnost a možnost různých Eh, nástrojů, pomocí kterých budeme implementovat tuto politické rozhodnutí. Poté musíme vše vyhodnotit, ale hodnotit to hlavně na základě účinnosti a skutečného stavu. Také musíme vzít v potaz eh, různé politické aspekty, různé dimenze v politice regionální záběr, tedy naše zkušenost, tak si myslím, že je to důležité, aby ti, kteří přijímali rozhodnutí na naší úrovni, mohli zasahovat do všech fází politického rozhodování, také do kontroly, do vyhodnocování a feedbacku, aby měli také informace o tom, jak tato činnost byla účinná. To znamená, toto rozhodování veřejnými orgány by mělo také eh, jít ruku v ruce s eh, odpovědností a s vyhodnocováním na základě skutečnosti. A vše by mělo být provázáno s eh, občany. Takže zde by měl být ten silný vztah, silné pouto mezi vyhodnocováním a tedy rozhodováním. Proto je pro nás velmi důležitý ten místní rozměr a z našeho hlediska vztah s kontrolními a hodnotícími systémy, ale také i s technickým obsahem, tak to vše by mělo být navázáno na politická rozhodnutí, protože to vše tvoří součást řídícího mechanismu politického rozhodování. Takže my známe strategický rámec, abychom tak vzali v potaz to politické rozhodování, ale pro nás je velmi důležité partnerství pro rozvoj a investice. Na regiony musíme pohlížet jako na důležité subjekty, protože eh, tam se jedná jak o strategii, tak o operační programy. Je to velice regiony jsou důležité pro politické rozhodování, protože my regiony, my vynakládáme hodně peněz na politiku eh, soudržnosti a my přesně víme, jakým způsobem vyhodnocovat poté všechny použité nástroje, protože jsou to regiony, které Eh, s těmito financemi pracují, takže oni také musí prodiskutovat eh, to, jakým způsobem by měly být utráceny i v budoucnu. Musí zde docházet ke kompromisům nejenom ze strany členských států, ale ze strany eh, regionů. Musí být zreformován také program 2020 regiony do něj musí být zapojeny. To by mohl být zdroj obnovy regionu v rámci strategie 2020 a do, do této strategie 2020 by mohla být zapojena i soudržnost. Nástroje by měly být zjednodušovány a měli bychom překládat význam nebo být opatrní, abychom neměli určitý proces renacionalizace, protože zvláště v mé zemi občas se na takovým způsobem pohlíží na politiku soudržnosti. Technicky je možné provést takovou změnu, ale také na regionální úrovni a na úrovni institucí, které mají na starosti regionální téma, tak tam existuje schopnost provést tuto změnu. Je, tato změna je nutná a vhodná, protože během příštího programovacího období nemůžeme dosáhnout svých cílů, pokud tuto změnu neprovedeme. Takže opakuji, že politika soudržnosti musí také zahrnovat i regiony a musí také brát v potaz jejich specifičnost, jejich eh, jedinečnost, musí být provedeno poté vyhodnocení, které bude srovnatelné. A musíme také vyhodnocovat přínos této politiky, jinak eh, k čemu vlastně bude sloužit, pokud to neučiníme. Riziko eh, zde existuje, některé regiony říkají, že to riziko na sebe nemohou vzít, jsou zde argumenty pro a proti, ale my chceme, aby na institucionální úrovni bylo dosaženo velkého kompromisu, tak, aby byly přijaty vhodné modely, aby byly přidány k těm modelům a nástrojům, které již existují v politice soudržnosti. Takže nejde o to, abychom vytvářeli další struktury. Ne. Ale ty stávající modely by mohly eh, fungovat společně, abychom tak mohli dosáhnout větší míry účinnosti. Takže v tom spočívá ten kompromis. Takže ten, kdo přijímá rozhodnutí na politické úrovni, si musí uvědomovat, jakým způsobem tato změna proběhne na politické úrovni. A to půjde ruku v ruce s velkou změnou v účinnosti politiky soudržnosti. Takže na závěr bych chtěla říci, pokud budeme mít e, efektivní politiku soudržnosti, pokud toho budeme chtít dosáhnout, dosáhnout lepších výsledků ve srovnání se stávajícím stavem, tak budeme muset provést tu, takovou změnu a musíme vzít v potaz, že ten přínos musí být jak kvalitativní, tak kvantitativní a musí to být všechno eh, vyhodnotitelné a ověřitelné. To znamená, že tuto změnu my považujeme za velice významnou, za hlavní. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo zástupci státního tajemníka Zoriky z Lotyšska pan Aleksandr Antonov, aby se s námi podělil o své názory. Děkuji, já jsem skutečně z Rigy, ale nesmím to říkat, já jsem z Lotyšska. Mým účelem je poskytnout národní perspektivu na systém zaměřený na výkonnost a začnu teoreticky. V situaci omezených kapacit a v takové situaci jsme vždycky je jasně negativní kompromis mezi zaměřením se nad kontrolou vstupů a nad politikou zaměřenou na výsledky. Proto je důležité se dívat, kterou politikou jsme se celá ta léta řídili. Ve třech posledních programovacích obdobích, a to je jediná historická perspektiva, kterou my v Lotyšsku máme, jsme viděli, že ten systém se zakládal spíše na kontrole vstupů než na orientaci na výsledky. A spozorovali jsme také, že eh, ty počáteční návrhy změn navržené ke konci loňského roku, tedy této politiky, šly chybným směrem. Takže toto vlastně měl přispět spíše ke kontrole vstupů, než zase k orientaci na výsledky a výkonnost. Reforma, o níž je tedy teď řeč, by vlastně změnila tu uznatelnost z kontroly vstupu na kontrolu výsledku. V matematické eh, formě Peníze by byly funkcí dosažených výsledků v regionech, na rozdíl od současné situace, kdy finance, které získáváme eh, v Bruselu, eh, je především eh, měřena podle toho, jakým způsobem a do jakých přihrádek se ty peníze uložily. Projdeme si tedy krok za krokem položky, jedno, jedno, jednotlivé aspekty tohoto argumentu. Aby bylo možné takový systém implementovat, musí získat větší eh, váhu analýza eh, a skutečné hodnocení dosažených výsledků. A v situaci omezených administrativních kapacit by chtělo snížit kontrolu a výkaznictví, což jsou právě ty typické rysy toho současného systému implementace a horizontální politika, zvláště veřejné zakázky a státní podpora stále ještě zabírají příliš velkou administrativní kapacitu, kterou bychom jinak mohli věnovat na implementaci programu od říz- na řízení výsledků, místo toho, že budeme zajišťovat respektování horizontální politiky což je také důležitá politika, ale velmi odlišná od politiky soudržnosti. Co se týče administrace v Bruselu, se říci, že celá řada liniových generálních ředitelství se rozhodlo spíše se zaměřovat na, vynuce, na vlastně realizace svých e, politik, ale, pře, ale ty své e, pra, pravomoci přenášejí na DG Regio. Takže teď vlastně i DG Agri a eh, DG námořní politika eh, se snaží trošku přebírat úlohu eh, ředitelství jiného, ale trošku to zpomaluje implementaci strukturálních fondů a fondů soudržnosti. Já nejsem žádný nihilista, co se týče horizontální politiky a jednotného trhu, ale podle mého názoru je chybné eh, za, zatěžovat politiku soudržnosti ještě realizací horizontální politik, horizontálních politik, které se musí realizovat jinde a jinak. Pakliže se dohodneme, že politika státní podpory v členských státech není správně implementována, musí s tím něco udělat tyto členské státy. Máme-li dojem, že členský stát si nevede dobře v oblasti veřejných zakázek, že nejsou dost kvalitní, tak je potřeba, aby se tím eh, zabývala příslušná politika, než aby se to dalo zase ještě na starosti politiky soudržnosti a očekávalo se, že ta věc napraví. A teď, co se týče fáze programování a strategie, podle nás každý členský stát i region musí mít možnost zvolit si priority na vnitrostátní a regionální úrovni a dohodnout si je s Evropskou komisí. A zároveň se dohodnout na tom, jaké výsledky, jaké výstupy eh, se mají dosáhnout a to potom může posloužit jako podklad pro eh, úhradu za implementaci programu v nějaké další fázi. cíle těchto programů, ty cíle mají být inteligentní, to všichni víme, tam je zkrátka SMART a, a především se mají e, zaměřovat na výkon a výstup. A množství ukazatelů, na které se zaměřujeme, by mělo být omezeno jen na ty nejdůležitější. Tady chci poblahopřát návrhu Evropské komise eh, přijít se seznamem klíčových indikátorů a ty by byly pro tu politiku stěžejní, alespoň co se týče implementace programů, tedy mezi regiony a komisí. A tento seznam klíčových indikátorů a jejich volba pro každý specifický program by měly být dohodnuty ideálně ještě než se Eh, zahájí eh, ta programovací činnost, ale alespoň by bylo dobré ten seznam indikátorů mít hotový, než se vůbec bude finalizovat ten programming, abychom mohli pracovat na základě této sady indikátorů, které potom bude potřeba implementovat. Já jsem slíbil, že se ještě vyjádřím k dopadu programu. My jasně vidíme, že E, to zacílení politik je neefektivní a kolega z Německa před chviličkou tvrdil, že jsou tady faktory externí, mimo ty programy, které mohou významně přispět k dosažení tíženého dopadu. Na druhou stranu výstupy z programu a výsledky, které jsou přirozeným důsledkem těch výstupů, ty jsou E, do značné míry určovány těmi programy a ne externími faktory. Proto hodnocení e, vstupu je téma pro hodnocení a neměli bychom se v tom programu tolik zaměřovat na dopady a nemělo by to být to hlavní, e, na základě čehož dostaneme platbu od společenství. Proto podle mého by bylo nejlepší, kdyby plán A pro reformu politiky by byl takový, kdyby členské státy se dohodly s komisí na cíle, které má ten který program přinést, řeklo by se, kolik to přibližně má všechno stát a potom region nebo členský stát by implementoval program a dosáhl by kýžených výsledků a na základě toho výsledku by dostal peníze od Evropské komise. Možná, že by to znamenalo riziko na obou stranách. Může se stát, že se e, výsledků podaří dosáhnout levněji a potom by šlo více peněz jinému regionu než regionu, který dokázal e, výsledku dokázat lev, e, dosáhnout levněji. Na druhou stranu ta kalkulace, kterou jsme měli v těch minulých programovacích obdobích, mohou způsobit to, že dosahování výsledků bude nákladnější pro ten který region a potom pro takový region bude vlastně výhodnější um, eh, aplikovat ty dražší postupy. A co se týče eh, jasného rozčlenění skutečných eh, nákladů na realizaci výsledků. To by mělo eh, veškeré zúčastněné aktéry vést k tomu, aby se snažili výsledků dosáhnout co nejefektivněji. A to, to, o to nám přece všem jde. Efektivit, o efektivitu eh, v implementaci. A také samozřejmě musíme mít hned předem dohodnutou jasnou metodologii, tak abychom věděli, jestli ten program vůbec byl úspěšný při dosahování plánovaných výsledků a cílů. A v případě, že se nedosáhne stoprocentního úspěchu musí být zavedena jasná metodologie, jakým způsobem se pokrátí eh, příspěvek od eh, Evropského společenství. A my máme zkušenosti jednak ze Světové banky i z politiky sousedství, tak Evropská komise vlastně nakládá s těmi sousedními zeměmi. Ku příkladu Ukrajina, Moldavsko, eh, Azerbajdžán, Gruzie a tak dále. Takže ty zkušenosti máme nejenom ze zámoří, ale i zde v parlamentu, takže víme, jak takový přístup implementovat. Vždycky je potřeba mít i plán B a tím plánem B by mohly být vlastně zjednodušená, zjednodušená verze nákladu. Teď se toto implementuje v různých členských státech a různých regionech s, s různícím se úspěchem, ale určitě je to krok správným směrem kde účetní dokumenty nejsou předmětem debat mezi finálním příjemcem a řídícím orgánem a mezi řídícím orgánem a Evropskou komisí. Takže jednodušší vlastně účetnictví by bylo docela dobré po realizaci projektu. Takže, a to už tady je. A ještě se vrátím k tomu, co už jsem řekl horizontální, horizontální politika by se měla realizovat vně politiky soudržnosti, alespoň v těch oblastech, kde je to rozumnější, aby nebyla politika soudržnosti zatěžována těmito otázkami. Já jsem si jist, že existují i e, plány C, D, E a F. A cokoliv, co by vlastně dalo e, vznik hybridu mezi tou současnou situací a orientací na výsledku, takže bychom mohli vlastně zůstat zaměřeni na kontrolu nákladů a k tomu bychom ještě vlastně doplnili kontrolu výstupu a výsledku, výsledku a potom trestali příjemce a regiony, kteří nedosáhnou těch výsledků. Takže takováto kontrola a následné sankce za nedosažení výsledků ovšem podle mého názoru lze zavést pouze, když se zároveň eh, dohodneme, že eh, příjemcům snížíme tu složitost kontroly nákladů vstupu, aby mohli více pozornosti věnovat kontrole výsledků a výstupu. A jenom závěrem chci ještě říci, že ta kondicionalita to byla nová myšlenka, debatovaná nedávno velice široce v komise, komisi. Eh, podle nás kondicionalita je přímo úměrná eh, efektivitě programu a bylo by potřeba, aby byla oficiálně nadefinována a většina členských států i regionů mají eh, zkušenosti s kondicionalitou v současném programovacím období a my máme kondicionality, které jsou přímo napojené na efektivitu, ty by měly zůstat v těch systémech implementace a bylo by dobře je tedy eh, definovat tak, aby se mohly stát předmětem jasných debat, ale pak jsou tady externí kondicionality a další politiky, které se také dostávají vlastně do souvislosti eh, s politikou soudržnosti, ale ty nejsou předmětem tohoto programu a neměly by být také předmětem této debaty. A konečně eh, závěrem rezerva výkonnosti na úrovni společenství je opodstatněná v tomto programovacím období a Jistě národní rezervy nebyly oblíbeným řešením, ale to je jenom dokladem eh, toho. Takže eh, děkuji za pozornost. Doufám, že jsem mluvil dostatečně rychle, aby zbyl čas na debatu. Poslední expert, který bude hovořit, bude hovořit eh, na základě zkušenosti z Utrechtu. Pan Pas Vandenberg skutečně nemáme mnoho času. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, a já se pokusím to vzít co nejstručněji, poněvadž mnoho toho již bylo řečeno přede mnou. Tak eh, měl jsem hovořit o požadavcích a administrativní kapacitě, kterou je třeba mít, abychom mohli posuzovat eh, fungování kohezních fondů podle výkonu či výsledku. Já tedy eh, se zmíním zaprvé o návrhu, návrzích komise, dále se zastavím u partnerského principu a u budování kapacit. Tak zaprvé, nejdříve tedy k té rozvoji těchto politik na úrovni a regionální úrovně. My se postupně tedy eh, blížíme teritoriálně propojenějšímu a konzistentnějšímu přístupu. A třeba eh, je třeba, aby ty regiony fungovaly ve smyslu administrativním to znamená spolupráce na různých úrovních eh, regionálních a místních orgánů, včetně dalších partnerů externích. Také jednotlivé politiky sledují čím dál tím různější podcíle, které mají sloužit cílům místních a regionálních orgánů velice důležité je, aby regionální a místní orgány byly schopny kombinovat své prostředky. To bylo třeba velice eh, problematické v Belgii eh, v souvislosti s bankou Dexia. Ale té kooperace eh, mezi orgány státní zprávy na různých úrovních a mezi externími partnery přibývá. A je třeba vlastně tyto orgány tlačit k integrovanější regionálním, regionálnějšímu regionálnímu přístupu. K návrhům komise. Komise navrhla, aby program program eh, Evropa 2020 byla vlastně tím eh, vůdčím principem. Ano, ale my musíme říci, že eh, politika soudržnosti je zakotvená ve smlouvách a mm, není to vysloveně jenom věc, která by měla směřovat do roku 2020. Pokud se týče cílu, dobrým nápadem je to, aby si regiony sami mohly volit Eh, nejdůležitější priority a ukazatele jejich dosahování, čili to je spíše přístup ze spoda nahoru. Nicméně komise eh, má poměrně tuhé a jiné souvislosti mezi prioritami, indikátory a prostředkem. Regiony by měly být eh, plnohodnotnými partnery v přípravě regionálních programů nebo národních programů. A cestou by měla být eh, jakási, jakési partnerské smlouvy s členskými zeměmi a s regionálními programy. My skutečně vidíme posilování přístupu ze spoda nahoru a z, dola, eh, z hora dolů. A toto je v podstatě zakotveno v těch národních eh, rozvojových programech, ale jestliže to takto bude pokračovat, jestliže stejný princip bude zakotven v té příští generaci fondů, eh, tak asi dojde k určitému odcizení na těch nižších úrovních a to není dobře. Pokud se týče výkonové rezervy, k tomu velmi stručně. Myslím, že my tady nepracujeme na úrovni EU a je velice těžké jednotlivé programy mezi sebou eh, porovnávat. Eh, většinou jsou to malé programy v EU 15, velké programy v 12. máme například v Nizozemí velké programy, které jsou financovány vždy z jednoho fondu, ale většina členských zemí má programy, které se opírají o prostředky z více fondů, čili jak toto porovnávat. Navíc, eh, abychom k tomu mohli něco říci, tak je třeba mít eh, důkladný systém vyhodnocování, ovšem s odstupem tří let je těžko říct, který program byl nejlepší a vůbec to by asi nebylo nějak férové. Ano, tady eh, určitá podmíněnost, o tom tady už byla řeč. Já myslím, že mohu s ním souhlasit, že ta eh, podmíněnost by měla být omezena na investice v rámci politiky soudržnosti. Podmíněnost je třeba skutečně eh, musí být taková, aby byla šitá na regionálně na místní potřeby. Měli bychom být, eh, nebo mělo by to být už zapojeno na úrovni národních rozvojových programů a také v těch eh, dohodách o partnerství, tak aby skutečně nedocházelo eh, k odcizení těch cílů, priorit a tím pádem taky indikátorů, které vlastně města a regiony potom by měly plnit, nebo to je jejich práce. No a já se obávám, že eh, v řadě členských zemí je právě takovýto přístup, eh, že mm, dohody budou uzavírány pouze mezi komisí a členskými zeměmi a dál už ne. Abychom se tedy více soustředovali na výsledky těchto politik, potřebujeme lepší partnerský princip. Chceme-li mít lepší programy, zaměřenější, soustředěnější, eh, správnou kondicionalitu. Pak je třeba zapojit všechny zainteresované strany, eh, včetně sociálních partnerů a dalších institucí, a to na všech stádiích programu. A mě tedy velice potěšila část té prezentace mého souseda, kde se tedy hovořil o těch vztazích mezi národními vládami a komisi. Výsledkem je eh, multilevelové řízení, eh, založené více na partnerském principu. V příštím nařízením by měly být stanoveny minimální standardy pro partnerský princip, aby se respektovala také práva lokálních a regionálních úřadů a podle mě by tato Eh, by tyto předpisy měly být skutečně co nejvíce přizpůsobené. A bohužel je tomu dneska tak, že mezi jednotlivými úrovněmi těch zainteresovaných stran tam moc partnerské vztahy nepanují. A to už začíná při vytváření těchto programů. Čili toto skutečně není eh, multilevel governance. My všichni víme, že nedostatek administrativní kapacity je brzdou v úspěšné realizaci programu. Jsme velice rádi, že komise chce, aby budování kapacit byla součástí tematického manuálu já myslím, že lze dělat ještě více, například vyměňovat si osvědčené postupy mezi regiony a eh, městy, to jsou programy typu Urbact. Ale já vím, že v českých zemích existuje určitá údava eh, z, ne, z, z takových těch eh, partnerství nebo družeb, jak jsme říkali dříve, mezi městy a Eh, regiony, eh, zejména mezi starými a novými zeměmi. Čili my si myslíme, že ten systém partnerství by měl být prosazován více a to by mělo vést ke zlepšování regionálních a lokálních kapacit pro realizaci programu. Chceme mít politiku více zaměřenou na výsledky, pak já si myslím, že je třeba se více zaměřovat, mít jasnější cíle, indikátory, eh, blížší kondicionalitu a eh, větší flexibilitu eh, regionálních a místních orgánů. Já opakuji ještě jednou, že politika soudržnosti se nemá zaměřovat pouze na rok 2020 a na to, abychom tady ty výsledky měli, potřebujeme multilevel governance. Potřebujeme zjednodušení předpisů, ale ne pouze v obecné generaci, ale my také hovoříme třeba o e, směrnici o státních zakázkách, veřejných zakázkách a tu je třeba skutečně velmi zjednodušit. Takže skutečně je třeba tam větší zapojení. Děkuji, děkuji vám za tento úvod. Dámy a pánové, jak jsme na tom? My jsme si teď prošli úvody, všechno máte také na papíře, to je taky důležité ale já vám musím říct, že abychom skutečně udrželi to zapojení, musíme skončit do pěti minut. Čili co můžeme udělat? Můžeme tady nechat zaznít několik otázek, eh, pokud budou jasné, můžeme je nechat jasně zodpovědět. Jinak tedy my jsme uprostřed přípravy na nové období a skutečně eh, se to dá udělat tak, že jestliže se dotažete přímo eh, některého řečníka, tak si to potom můžete vyřídit bilaterálně. Takže nyní několik otázek. Viděla, viděli jsem prst a přání paní, paní Brzobohaté, to je na vás, paní Brzobohatá. a přeje e, si promluví. Máte slovo. Eh, já bych chtěla na úvod, že velmi vítám otevření této debaty, protože vždycky mám dojem, když řekneme, že prostředky byly užity správně, že vnímáme jenom tu stránku administrativně účetní že nebylo dosaženo, nebyla udělána žádná chyba, že chybovost je nízká nebo nějaká, ale málo kdy se bavíme o tom, jestli jsme ty prostředky užili efektivně. A jak prostředků ubývá, tak si myslím, že bychom si tyto otázky měli klást velmi naléhavě já ze své praxe komunálního politika vidím problémy dva. Byla jsem velmi ráda, že jste tady nastínili různé metody, jak měřit efektivitu, ale vím, že v těch municipalitách je problém jeden, a sice jak ty výsledky měřit. Jsou výsledky projektů, které se dají změřit jednoduše, ekvivalentní obyvatele čističky odpadních vod, ale v okamžiku, kdy měříte spokojenost obyvatel, bezpečnost dětí při cestě do školy, tak tam už ty měřitelné parametry poněkud selhávají. A vede to k dvěma extrémům. Jednak ta municipalita řekne, nic se nedá měřit, tak se nebudeme na žádné výsledky zaměřovat, což je samozřejmě špatně. A nebo je druhý extrém, že chceme měřit i tu spokojenost některými až absurdními matematickými metodami. Takže já v tom vidím východisko a jsem hrozně ráda, že tady byli představitelé i akademické sféry měly by být k dispozici opravdu jednoduché metody které dejme tomu vyjdou z podnikatelského sektoru které jsou uplatnitelné i na malých obcích nemyslím ve velkých regionálních samosprávách kde samozřejmě jsou schopni pracovat i s poněkud sofistikovanějšími metodami a tady vidím roli té evropské úrovně dát ty metody k dispozici lidem kteří připravují projekty a které také realizují. a druhé východisko vidím v jakési osvětě těch municipalit tak aby byly ochotny tyto metody používat a to no, nejenom u strukturálních fondů ale při své běžné práci a to si myslím že je ta národní úroveň. E, takže tam, není to až tak moje otázka ale spíš výzva tady k zástupcům, e, řekla bych, e, vědecké sféry, aby tyto metody nějakým způsobem ten vývoj šly dál. Protože skutečně, skutečně vím, že se dá třeba z podnikatelského sektoru aplikovat spousta metod, ale je skutečně neuvěřitelně složitá pro naše místní poměry. Děkuji. Děkuji vám. Eh, odpovědi nezískáme, tak jenom čas na krátké otázky. Jan vždycky klade dobře krátké otázky. Ano, ale tentokrát se mi to nepodaří. Několik poznámek. Já jsem tady nebyl celou dobu. První poznámka, eh, toto je špatná doba na takovéto slyšení. Je to zřejmé, skoro nikdo tu není a my jsme měli velice náročné hlasování. Eh, politicky se toho všichni museli zúčastnit, takže tady byli všichni. Přitom toto téma patří k nejdůležitějším a nejnaléhavějším toto je tedy skutečný problém, že bychom možná měli v této debatě pokračovat, protože jde o efektivitu a měření výsledků patří k nejnáročnějším. Proč? Protože za prvé, já jsem velice spokojen, nakonec jsem slyšel, že toto je politika více orientovaná na výsledky, protože přece ale jak si představit vůbec politiku, která by nebyla eh, orientovaná na výsledky, to je to je katastrofa. Eh, co pak je nějaká politika? Není orientovaná na výsledky, to by bylo šílenství. Musíme mluvit o politice, která je více orientovaná na výsledky, to by bylo jasné. Mluvme přece vážně. A za druhé, my hovoříme o politice orientované na výsledky a eh, hovoříme konkrétně o udělení absolutoria. Na tu debatu přijdou, eh, přijde účetní dvůr, ale ten nehovoří o politice orientované na výsledky, ten hovoří o politice orientované na papír. Takže když papír bude v pořádku, tak nám poskytnou eh, pozitivní eh, absolutorium. A to není problém eh, účetního dvora, to je problém legislativy. Oni mají povinnost ček, tedy kontrolovat, kontrolovat ty dokumenty účetnictví a hovoříme o tom, jaká je hodnota nebo úroveň chyb, ne ve výsledcích, ale v postupech. A Evropský parlament přece ještě chce více kontrolovat, aby se dosáhla nižší chybovost a zároveň hovoříme o nákladech na kontroly, chceme-li se vyhnout chybám. Takže máme situaci, kdy náklady na kontroly budou vyšší než na výsledky politiky. Ovšem to je problém účetního dvora. Každý ví, že chybovost v politice soudržnosti Eh, je také zaviněna chybami ve veřejných zakázkách, což se liší v různých zemích a problémem uznatelnosti. A když hovoříme o veřejných zakázkách, tak zároveň v parlamentu jeden výbor pro vnitřní trh hovoří o eh, veřejných zakázkách a o té směrnici a v našem výboru si skoro nikdo nepovšiml, že ve finančním nařízení bude veliká kapitola, dlouhá kapitola o veřejných zakázkách. Ovšem to nebude totež jako směrnice o veřejných zakázkách, takže je to totež paralelní práce, duální práce v evropských institucích na totéž téma a pak budeme mít rozdílné, eh, rozdílné, eh, rozdílná pravidla která budou platit pro veřejné zakázky. Výsledkem bude chaos. Proto potřebujeme více koordinace v naší práci. My hovoříme o problému ukazatelu. Zároveň hovoříme o problému přijatelném, eh, přijatelném riziku chyby, chyby a o hodnocení ex ante. My přece nemůžeme eh, debatovat o chybovosti bez hodnocení. A co následná kontrola hodnocení, protože tak ta otázka stojí. Budeme-li mít rozpracovanější postupy, postupy hodnocení, měli bychom mít také nějaké následné hodnocení, protože bez následného hodnocení půjde jenom o půjde jenom o cvičení pro sebe. How to prepare the new policy during the policy which is still ongoing. The one of the most complex. So I think that we need this debate before the next programming period